Um, Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vidím, že už se nemůžete dočkat, až začneme. Jsem ráda, že eh, se tohoto dnešního jednání mohla zúčastnit paní komisařka Kuněva a bude nás informovat o výsledcích eh, hodnotící zprávy. Také mám radost, že se dozvíme tedy ty nejnovější informace o této hodnotící zprávě z roku 2009 a jsem si také jistá, že mnoho z vás bude klást otázky. A také jste se e, asi mnozí účastnili vytváření těch hodnotících zpráv. Jsem ráda, že se zde budeme zabývat touto hodnotící zprávou o spotřebitelských trzích a také e, jsem ráda, že tím, eh, že to bude prostředkem, který můžeme zjišťovat, zda naše opatření na ochranu spotřebitele skutečně fungují na těch trzích EU. A vidíme také, že, nebo víme také, že paní komisařka Koněva se ujala této práce s energií a dávám jí nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že skutečně nebudu přehánět, když řeknu, že tato hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích byla inspirována myšlenkami Evropského parlamentu. Je e, více zaměřená a myslím si, že v mnoha aspektech je kvalitnější než ta první hodnotící zpráva a mám velkou radost, že vám mohu informovat o výsledcích. První hodnotící zpráva byla předmětem mnoha diskusí, zejména ve vašem výboru, a chci říci, že velice oceňuji váš zájem a vaši podporu, a to nejenom finanční podporu, kterou jste ukázali při eh, přidělování rozpočtových položek, ale eh, protože ten rozpočet by byl, byl pro nás důležitý, bylo potřeba, abychom měli prostředky pro tuto práci. Než eh, vám řeknu výsledky této druhé hodnotící zprávy, tak chci ještě se zamyslet nad tím, proč je to tak důležité. Ukazuje se, že dochází k novým vývojům, k novým vývojovým trendům a je nutné, abychom si byli všichni vědomi těchto uh, nových trendů a hovořím zejména o finanční nebo hospodářské krizi. Co se týče ochrany spotřebitelů, musíme více naslouchat jejich problémům a více se zajímat o to, jaké mají problémy a čemu eh, čelí na trhu. Tato hodnotící zpráva nám ukazuje, jak trhy fungují a také, jak se chovají samotní spotřebitelé. Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích se snaží měřit pomocí určitých ukazatelů, eh, například eh, ceny, stížnosti, spokojenost spotřebitelů, bezpečnost a další věci. Ta hodnotící zpráva se dívá na fungování trhu z pohledu spotřebitelů a chci zopakovat to, co říkala paní předsedkyně, že to je poprvé, co zkoumáme jak eh, se ty trhy chovají z pohledu spotřebitelů samotných. Eh, tyto tato hodnotící zpráva byla velice ambiciozním projektem. Nyní se podíváme, jaké jsou výsledky tohoto druhého vydání hodnotící zprávy. Jak jsem řekla, e, začali jsme teprve před dvěma lety a je zde ještě mnoho údajů, které nejsou kompletní. Je nutné ještě zvýšit transparentnost na těch trhů a také umožnit plné monitorování všech hlavních trhů. Nicméně toto druhé vydání hodnotící zprávy už nám ukazuje některé velice významné výstupy. Začnu tedy nejprve těmi dobrými zprávami. Nejpozitivnější zprávou se ukazuje, že ten, eh, to odvětví zboží eh, je na tom velice dobře, nebo poměrně dobře. Analyzovali jsme 19 odvětví a ukazovalo se, že tedy všechny um, prosperují eh, na té úrovni spokojenosti. 70 až 80 spotřebitelů říkají, že jsou spokojeni jak se samotným zbožím, tak i s mal obchodníky, od kterých si toto zboží zakoupili. Týká se to, ta pozitivní e, zpráva se týká všech osmi hlavních trhů se zbožím, e, kde bylo například e, zboží typu maso, motorové prostředky, informační a komunikační technologie, elektrospotřebiče, odivy a knihy. I když se ukazuje, že trhy se zbožím jsou na tom obecně lépe než trhy se službami, i u těch služeb se ukazují pozitivní trendy, zejména se to týká pojišťovnictví a telekomunikací. Téměř dvě třetiny všech spotřebitelů jsou spokojeni se svými pojišťovateli a pouze 11 si na něco stěžuje. Také se ukazuje, že spotřebitelé poměrně jednoduše mohou porovnávat nabídky jednotlivých poskytovatelů a také mohou poměrně jednoduše měnit ty poskytovatele. Například během posledních dvou let změnilo poskytovatele pojištění automobilu čtvrtina spotřebitelů. A tento, eh, ta čtvrtina to je vlastně nejlepší výsledek ze všech sektorů. Také u telekomunikací je ta možnost měnit potřebitele poměrně lehká. Během posledních dvou let změnilo poskytovatele internetu 22% spotřebitelů. Nicméně stále se ukazuje, že vysoké, vysoký počet obyvatel si stěžuje na to, že při, tom, um, ehm, při té změně poskytovatele mají určité problémy. Vysoký eh, počet lidí, kteří mm, změnili poskytovatele, bylo také u mobilních telefonů nebo u pevných telefonů. Tam se to týkalo asi 67% eh, spotřebitelů. 67% spotřebitelů řeklo, že eh, poměrně jednoduše dokážou porovnat jednotlivé poskytovatele internetu a to je největší procento ze všech odvětví. Možná se ptáte, proč se soustředím právě na to, jak je lehké změnit poskytovatele služeb. Ukazuje se totiž, že eh, u těch trhů, kde je jednoduché změnit poskytovatele, tak tam si spotřebitelé méně stěžují na to, že se zvyšují ceny. Lidé, kteří mění poskytovatele, eh, také tedy mm, spotřebitelé, kteří mění poskytovatele služeb, eh, pokud, pokud to mohou takto dělat, tak to vlastně prospívá celému trhu. Proto bychom se měli zaměřit na to, aby změna poskytovatele nebo provozovatele byla jednoduchá a transparentní. Když jsme zkoumali údaje, tak jsme zjišťovali například, zda služby a zboží jsou v souladu s legislativou, zda spotřebitelé vědí o ochranných opatřeních a e, jakým způsobem mohou také se domáhat různých nápravných opatření. A já jsem velice ráda, že některé země, zejména Finsko, Švédsko, Německo nebo Nizozemsko, se umístilo velice dobře na, e, co se týče téměř všech těch ukazatelů. A také se to týká i mnoha nových členských států, jako je třeba Polsko, Maďarsko, Slovensko, Lotyšsko nebo Estonsko, protože i v těchto zemích se ukazuje, že téměř všechny tyto ukazatele ukazují jasný pokrok. <clears throat> Nyní trošku negativně. V době, kdy se náš život eh, komplikuje, tak se ukazuje, že některé klíčové služby nefungují dobře. Zejména je to sektor energetiky, bankovnictví a také dopravy, to zejména autobusové a železniční dopravy. Co se týče energetiky, tak e, méně než dvě třetiny spotřebitelů jsou spokojeni s tím, jakým způsobem e, získávají od svého poskytovatele e, energie. A navzdory tomu, že si mnozí stěžují na zvyšující se ceny a pouze mírné, mírnou spokojenost nebo nízkou spokojenost, tak právě v sektoru energetiky se ti spotřebitelé nejméně e, snaží změnit poskytovatele, nebo nejméně to dělají. E, během posledních deseti let, pardon, mezi e, během posledních dvou let změnilo poskytovatel energetiky méně než 10 spotřebitelů. Také se ukazuje, že ceny energi- zejména elektrické energie a plynu se velice liší v jednotlivých zemích, a to i v sousedních zemích. Například elektřina v Německu a v Belgii je o 50 dražší než v Polsku. Dalším odvětvím, které ještě vyžaduje naši pozornost, je malobankovnictví. Je to trh, kde také lidé málo mění poskytovatele služeb a zároveň e, je zde systém různých poplatků, který není příliš průhledný. Pouze 9 uživatelů běžných účtů změnilo svou banku a 34 spotřebitelů Eh, řeklo nebo sdělilo, že je velice těžké eh, vyznat se v rozdílech mezi jednotlivými bankami, mezi jednotlivými službami, které poskytují. Uvedu vám ještě jeden příklad ze Spojeného království. Eh, místní úřad pro hospodářskou soutěž sdělil, že banky ve Spojeném království získávají své výnosy zejména z poplatků, o kterých ti klienti vlastně ani nevědí. Například se zjistilo, že 20 spotřebitelů vůbec nevěděli, že platí nějaký poplatek za to, pokud přečerpají účet a dozvěděli se to teprve poté, co k té situaci došlo, že tedy ten účet přečerpali. Ukazuje se také, že ten trh eh, funguje poměrně špatně a že bankovní poplatky i mm, ty úroky bankovní se velice liší mezi jednotlivými členskými státy což je eh, ještě možná horší v současné situaci finanční krize. No a posledním nebo ještě dalším problémem, na který chci upozornit, je nespokojenost spotřebitelů s autobusovou a železniční dopravou. Zejména se to týká nespokojenosti s cenami a také se, eh, se službami, s nedostatečnými poskytovanými službami. Ukazuje se, že ta městská doprava Eh, je pro spotřebitele drahá a že nejsou spokojeni eh, s pracovníky. Takže jak se máme zachovat v budoucnu? Myslím si, že je to eh, v rukou politiků všech členských států, aby se postarali o zlepšení situace. Jak budeme, po, pos, jak budeme postupovat v budoucnu? Udělám tady malinkou, malinkou odbočku a chci říci, že na začátku března představím první následnou zprávu té hodnotící zprávy z loňského roku. Budeme vlastně navazovat na tu hodnotící zprávu z loňska. A ty výsledky se budou týkat zejména elektronického obchodu. Ukazuje se totiž, že to je odvětví, um, na kterém se ty hranice mezi jednotlivými státy smily nej, nejdříve a nejjednodušeji. Co se týče této hodnotící zprávy, jak budeme pokračovat v budoucnu? Rozhodli jsme se, že trh eh, s elektřinou bude naším hlavním sektorem pro rok 2009. Společně s komisařem Pibalksem vypracujeme zprávu, na základě které e, se budeme zabývat tím, jak ten trh s elektřinou funguje. Podíváme se na to, jak je možné porovnávat nabídky jednotlivých firm, zda ty praktiky jsou e, spravedlivé a průhledné, nebo zda jsou nekalé, a také se podíváme na způsoby vyúčtování. V říjnu budeme také mít e, výsledky um, analýza podmínek pro spotřebitele na tom trhu s elektřinou bude velice důležitá pro spotřebitele, protože jim dá více pravomocí a také jim usnadní činit informovaná rozhodnutí. Nakonec bych ještě chtěla poděkovat paní Head za všechny návrhy, které jménem tohoto eh, výboru učinila minulý rok. Zdůraznili jste, že výsledky této hodnotící zprávy máme zveřejňovat a máme rozšiřovat ty výsledky obecně. Sdělení bylo přeloženo do všech evropských jazyků a toto sdělení přineslo hlavní výsledky a hlavní zjištění. Také rozdělilo výsledky podle jednotlivých zemí a nabídlo takový přehled celkové spokojenosti spotřebitelů v jednotlivých členských státech. Chtěla bych také zdůraznit, jak je důležité, aby jsme spolupracovali s členskými státy a já doufám, že budeme nadále moci počítat s podporou nejenom vaší, ale také s podporou politiků, statistických úřadů i různých dalších orgánů a spotřebitelských organizací. Nakonec bych se ještě chtěla vrátit ke zmíněnému elektronickému obchodování, přeshraničnímu elektronickému obchodování, jak jsem říkala, tak ty zprávy budou zveřejněny velice brzy. Tato zpráva bude prvním krokem k přípravě podrobnější zprávy. Zpráva rozdělí tento trh podle zeměpisných eh, kritérií. A ty, eh, to zeměpisné rozdělení bude zveřejněné v červnu. Chtěla bych ještě zdůraznit, že se jedná o, koordino, o koordinované konzultace, pracujeme se všemi ostatními komisaři a budeme se snažit, abychom zjistili, jak to vypadá v tomto sektoru elektronického obchodování a budeme se snažit, abychom reagovali na potřeby a problémy spotřebitelů. Chtěla bych vám poděkovat za pozornost a doufám, že se budu moci spolehnout na vaší podporu v našem, v našem úsilí, jak eh, zlepšit situaci na trzích pro evropské spotřebitele. Děkuji vám za podporu a samozřejmě hm, čekám s radostí na vaše otázky. Děkuji. Myslím si, že to byla velice zajímavá prezentace. Vidím, že nás čeká v budoucnu ještě mnoho práce, zejména co se týče trhu s energetikou a také elektronického obchodování. Já mám sama otázky, ale počkáme ještě, zda se zeptají na něco mý kolegové, protože to vypadá, že to byla velice zajímavá prezentace. Takže máme několik přihlášených. Nejprve paní Head. Děkuji, paní předsedající. A děkuji vám, paní komisařko, za tak zajímavé uvedení vaší zprávy. Jsem velmi ráda, že jsem zaznamenala pozitivní momenty ve vašem příspěvku, ale jsou zde i momenty negativní. A to je možná ten pravý smysl e, celé záležitosti, zjistit, jak můžeme věci vylepšit. Takže pozitivní i negativní výsledky. Jsem také velmi ráda, e, že tato hodnotící zpráva bude přeložena do všech e, jazyků našeho společenství a bude existovat i na internetu pro spotřebitelské organizace, aby se mohli informovat. A já bych se ráda zeptala na systém klasifikace. Potřebujeme stejné klasifikační systémy, abychom mohli provádět porovnání, například když jde o stížnosti a žaloby. Potřebujeme mít tedy jednotný systém, abychom věci mohli srovnávat. Chápu, že na počátku je to svízelné, ale možná, že za několik let to možné bude. Už jsme o tom hovořili a máme ve svých zemích různé tradice, různé kultury, různé způsoby, jak předkládáme stížnosti. To je moje otázka. Jinak, znovu opakuji, bylo velice zajímavé si přečíst vše, co jste napsala o hodnotící zprávě. Děkuji. Paní Weiler. Ich freue mich auch, äh, Frau Kommissarin, dass Sie so kontinuierlich äh, an dem Dossier jsem ráda, paní komisařko, že pracujete takto kontinuálně na té agendě a myslím si, že jste, zjist, že jsme, že jste zjistila, že parlament vás podporuje v zásadě. Uh, Velkou část z toho, co jste zde přednesla, jsem si již přečetla v německém tisku, což znamená, že bylo to rozsáhlá zpráva o situaci, o chování se, o spokojenosti spotřebitelů a s produkty. Myslím si, že skutečně to bylo velmi zajímavé. Po tom prvním šoku z barometru, z barometru jste přesvědčili radu, že skutečně je potřeba toto dělat. Změna z jednoho poskytovatele na druhého, to se zcela neodstranilo, ale ty změny by měly, by měly být spojené také se změnami pro spotřebitele a měly by to být změny k lepšímu samozřejmě. Na spotřebním trhu potřebujeme větší transparentnost, protože to zde nejsou takové výrazné rozdíly v ceně, ale domníváme se, že právě v kvalitě a v transparentnosti abychom vůbec věděli, nebo spotřebitelé věděli, co se v ceně skrývá. Měla bych dvě otázky k energetickému odvětví, kterým se chcete intenzivně zabývat. Já jsem se přestěhovala, měnila jsem tedy uh, poskytovatele služeb elektrické energie a, byla, a zjistila jsem, že je to jednoduché. Byla jsem překvapená. Mnoho lidí se obává změnit poskytovatele, protože se domnívají, že je to nějaký komplikovaný proces a nakonec třeba nemají nic a jsou, sedí v zimě, ale v podstatě ten postup je velice jednoduchý a je opravdu důležité zvýšit transparentnost. To je ještě důležitější aspekt, než jsme se domnívali ve všech členských státech, protože transparentnost v podstatě nebo není to tak tradiční u nás, jako například ve skandinávských zemích. Máte v každém případě mou podporu a pokud byste se podrobněji podívali na energetický trh, to znamená proskoumat energetické postupy a taky bych vám doporučila jeden bod a to je nekalá hospodářská soutěž. Já jsem si zjistila, že v Německu kromě některých tradičních eh, poskytovatelů služeb s neuvěř se zeleným proudem jsou který, který je tedy vyrobený ekologicky, tak se nedá, nebo je velice těžké zjistit transparentně, transparentním způsobem toto, že v podstatě jde o nekalou reklamu. A je potřeba zjistit eh, pozadí její. Děkuji. Simandres, Semanders, prosím. Thank you, Commissioner, um, for your presentation. Um, děkuji, paní komisařko, děkuji za vaši prezentaci. Byla to velice pozitivní prezentace a když se dívám na výsledky spotřebitelů, jejich spokojenost ve Spojeném království, tak je to pro mě zajímavé. Co se týče energetiky, já si myslím, že ve Spojeném království ještě, nebo vůbec, že ten vnitřní trh eh, s energetikou ještě pořádně nefunguje. Říkali jste, nebo hovořila jste o tom, že se ty ceny liší v porovnání, když porovnáme jednotlivé členské státy. Uh, a bohužel ještě nejde si objednat eh, elektřinu přes internet jako nějaké jiné zboží. Ukazuje se, že na trhu je hospodářská soutěž, která vede plus minus ke stejné ceně. To je mm, alespoň moje zkušenost. A proto, pokud budu chtít změnit poskytovatele, tak eh, se nejsem jistý, jestli ještě ta situace je ideální. Doufám, že budete spolupracovat s panem komisařem Píglarem k tomu, abyste vytvořili skutečný trh s energetikou, abychom skutečně mohli volit mezi různými nabídkami. Takže tak, jako si teď můžeme objednat pizzu přes telefon nebo přes internet, tak bych rád, abychom si mohli v budoucnu i objednat poskytovatel energetiky nebo elektřiny, kterou potřebujete k tomu, abyste si tu pizzu pak ohřáli. V mnoha zemích Eh, když se zeptáte spotřebitelů, jestli jsou spokojení, tak oni řeknou, ano, my jsme celkově jsme spokojeni. Ale pokud se jich zeptáte, no a jste tedy spokojení s Evropskou unii, tak eh, oni eh, vlastně řeknou, ne, ne, ne, s tím tolik spokojení nejsme. Takže je dobré asi, abychom trochu propojili u těch spotřebitelů myšlení, že některé tyto předpisy, které chrání spotřebitele, jsou vlastně výsledkem úsilí Evropské unie. A možná byste mohli iniciovat eh, takovou určitou, eh, určitý záznamník nebo určitou adresu, webovou stránku, eh, kam by se mohli spotřebitelé hm, obracet s určitými návrhy a s určitými myšlenkami, protože e, Možná tam bude spousta návrhů, které k ničemu nebudou, ale možná se tam ukáže nějaký návrh, který bude zajímavý a který budeme moci využít jako Evropská unie. Myslím si, že ten princip by byl takový, jako tady máme zde v závodní delně, máme schránku, kam můžete, kam můžete házet papírky se svými přáními nebo s některými připomínkami, takže byl by to podobný systém a myslím si, že by to vedlo ke zlepšení e, situace spotřebitelů a k některým zlepšením, k vyřešení jejich problémů. Také by spotřebitelé viděli, že Evropská unie se zajímá o jejich názory a o jejich podněty. Děkuji. Um, děkuji za dotazy. Začnu nejprve na tou otázkou klasifikací stížností. To je velice důležité. Je zde jedna věc, která chybí všem evropským spotřebitelům. Je totiž nutné, abychom nejprve eh, schromáždili stížnosti a snažili se je eh, klasifikovat podle určitých kritérií. Hovořila jsem o příkladu eh, orgánu pro hospodářskou soutěž ve Spojeném království. A ve Spojeném království je velice dobrá politika ochrany spotřebitelů. Není tam pouze ombudsman, který by se zabýval stížnostmi, ale ty stížnosti jsou určitým impulsem pro třeba pro změnu politiky nebo pro politická opatření. Pokud eh, dostane nějaký státní úřad velký počet stížností, tak to bere jako určitý podnět ke změně. Asi je tady něco špatně, musíme to zlepšit. Ve sdělení na stránce 6, pokud si to dobře pamatuji, je napsáno, že spotřebitelské stížnosti jsou klíčovým nebo jedním z klíčových ukazatelů. Jsou to stížnosti, které schromažďují vnitrostátní orgány, ale zatím ty stížnosti právě nejsou nějakým způsobem eh, klasifikované stejně ve všech zemích. Evropská komise řídila eh, konsultaci která se zabývala právě tím, jak klasifikovat ty stížnosti a reklamace. Eh, hovořili jsme o různých metodách a eh, snažili jsme se eh, rozdělit ty stížnosti podle určitých kritérií. Snažíme se nyní vybrat tu nejlepší metodiku, která je k dispozici. Chci vás ujistit, že v současné době připravujeme sdělení a také připravujeme různé semináře, které mají navrhnout systém klasifikace. Zatím bude ten systém pracovat na dobrovolné bázi, ale samozřejmě, že čím více lidí se ho bude účastnit, tím to bude efektivnější. A pokud se do toho systému zapojí hodně lidí, tak bychom e, později ten systém mohli zavést jako povinný. Také bych chtěla e, e, jasně sdělit, že eh, by toto úsilí mělo vybíhat eh, od samotných spotřebitelů. Mělo by eh, být vidět, že to jsou určitá úsilí, která byla podnícena samotnými spotřebiteli, že to není vlastně aktivita ze zhora z Evropské unie. Co se týče dalších komentářů, které se týkají změny poskytovatelů, tak já to vidím jako velkou překážku fungování vnitřního trhu. Budeme se zabývat různými nekalými praktikami, kam patří třeba i klamavá reklama nebo e, takový ten agresivní marketing. V některých případech se na spotřebitele tlačí, aby se rozhodli eh, okamžitě změnit poskytovatele ve, velice krátce bez velkého rozmýšlení. Chtěla bych eh, také pogratulovat Evropskému parlamentu k tomu, že přispěl k, eh, ke schválení směrnice, která má bojovat s nekalými obchodními postupy. Díky tomu se nám může podařit vymítit nekalé obchodní praktiky z Evropské unie. Také jste zazněl návrh pana Manderse, který se týkal takové v uvozovkách schránky důvěry, kam by nám spotřebitelé psali různé návrhy a podněty. Myslím si, že bychom takto mohli využít určitou agenturu a mně se ten nápad osobně velice líbí. Ale myslím si, že by to mohli bychom mohli bychom pověřit eh, jeden úřad nebo agenturu, která by se tím zabývala. Ale zatím vám nemohu slíbit, že se to podaří také. Eh, nevím, zda eh, bychom na to měli pracovníky a prostředky, protože ty prostředky už teď jsou poměrně napjaté a nevím, zda bych našla dostatek pracovníků, kteří by se věnovali tomuto projektu, ale uvidíme, protože ta myšlenka samotná je velice dobrá a mm, podporuji jí. Paní Sindan. Děkuji, paní komisařko. Jsme velice rádi, že e, práci Evropského parlamentu věnujete tolik pozornosti a myslím si, že všichni zde e, tuto hodnotící zprávu podporujeme. Mám otázku. Co si myslíte, o tom, e, nebo co si myslíte o povědomí veřejnosti o těchto otázkách. Já si totiž myslím, že veřejnost o tom obecně moc neví, ale že se to trochu zlepšuje. A e, co členové rady spolupracují s vámi, nebo říkají, e, že to je takový poměrně zbytečný nápad. Takže jak to vypadá s podporou jednotlivých členských států? Podporují vás v tomto úsilí? Pan Antilakis. Já bych rád poděkoval a poblahopřál paní komisařce za vynikající práci a mám zcela konkrétní dotaz. Mohu to zopakovat v angličtině, ale jestli myslíte překlad, bude to totež. Vítám vás a blahopřeji vám k vynikající práci, mám specifickou otázku. Po září minulého roku jsme viděli, že komise členské státy přijaly opatření, které, která by měla napomáhat bankovnímu sektoru. A rád bych věděl, zda ve své hodnotnící práci zprávě jste Eh, zaznamenala, že by došlo k zvýšení počtu stížností a to především ze strany malých a středních podniků vůči bankovnímu sektoru. Viděl jsem v tisku, že v několika členských státech se vlády snaží pomáhat bankovnímu sektoru, poskytují půjčky, jedná se s občany, s podniky taková přesvědčující, přesvědčovací akce. Zaznamenala jste po září 2008 zvýšení pod všech stížností. Pan Lechne. Děkuji, paní eh, předsedající. Já bych chtěla poděkovat paní komisařce za velice eh, zajímavou a užitečnou zprávu. Já jsem zjistil, a to je velice pozitivní, že mluvíte hodně o hospodářské soutěži. Tam, kde to nefunguje, spotřebitelé nejsou spokojeni. Proto je důležité, abychom zdůraznili, jak je hospodářská soutěž důležitá ve prospěch spotřebitelů. Ten Malor už hovořila o hospodářské soutěži v oblasti energetiky, v oblasti autobusů, a já si myslím, že se nám eh, podaří dospět až k určitým hranicím eh, této konkurenceschopnosti eh, a myslím si, že je důležité, aby v bankovním sektoru existovalo to tež. Nevím, jestli je to možné, kladu vám tuto otázku. Vím, že v některých zemích je to citlivá otázka, ale v mé zemi hlediska nabídky, z hlediska úvěrových eh, ústavů máme eh, různé možnosti. Dá se tady zjistit, že tu jsou rozdíly, existuje tady hospodářská soutěž. A nespokojenost je nízká, anebo má hospodářská krize dopad na celou záležitost? Pakliže ano, s jakými dopady? Já se domnívám, že je jasné, že existují rozdíly mezi členskými státy, je to i v zájmu tohoto měření, aby tady byly rozdíly mezi členskými státy a nyní vytvořit takovou instance, kde by bylo možné podávat stížnosti. Existují orgány, které jsou zodpovědné v podstatě za všechno v různých zemích. A mám pocit, že stížnosti by měly být podávány tam, kde by dotčený orgán měl stížnosti přijímat. Samozřejmě na evropské úrovni co dělat můžeme, ale na národní úrovni by to mělo probíhat eh, pro všechny členské státy a možná, že bychom měli podpořit hospodářskou soutěž mezi státy. So, the first question... Děkuji za tyto otázky. Ta první otázka je spíše politickou. Hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích nejsou legislativní iniciativou, ani to není žádný průzkum veřejného mínění. Je to politický nástroj a je to pro nás velice důležité, abychom si byli vědomi, že je nutné vytvořit dobré prostředí pro podnikání a že to dobré prostředí pro podnikání je základem pro to, aby mm, byli spotřebitelé spokojení. Nicméně je nutné stále tento trh sledovat a ukazuje se, že spotřeba tvoří kolem 59 nebo 60 HDP, takže to je velice důležité pro eh, ekonomiku. Tak je nutné, aby spotřebitelé byli spokojení. Je nutné, aby všichni věděli, jaké jsou podmínky. Je nutné zcela jasně nastolit eh, spravedlivé podmínky na trhu a na fun- ve fungování podnikání. A myslím si, že ta hodnotící zpráva eh, k tomu může přispět. Každý z nás eh, se určitě zajímá o to, v jakém je jako spotřebitel, jako zákazník postavení. Když jsem informovala, nebo když jsem měla tiskovou konferenci na toto téma, tak eh, o to měli novináři viditelně velký zájem. A také eh, i proto jsme tyto informace přeložili do všech jazyků Evropské unie, protože to je téma, které je zajímavé a které je důležité pro evropské spotřebitele. Určitě je nutné, aby byly zavedeny právní předpisy, ale to ještě není všechno. Je nutné, aby se to projevilo v praxi, aby byli spokojeni spotřebitelé. A jejich spokojenost zjistíme mimo jiné také na základě schromáždění údajů a tyto údaje pak můžeme používat k tomu, abychom situaci dále zlepšovali. Já se zabývám ochranou spotřebitele a fungováním vnitřního trhu a je nutné, nebo mým úkolem je také obecně vzbuzovat eh, důvěru u spotřebitelů v tento vnitřní trh. Eh, budu se snažit o to, aby ta hodnotící zpráva nezapadla, abychom jí věnovali dostatečnou pozornost. Doufám, že i s vaší pomocí se nám to povede. A budeme se také snažit, aby se o tu hodnotící zprávu zajímaly i vlády jednotlivých členských států. Protože samozřejmě se to týká e, hospodářské soutěže, ale i soutěže jednotlivých států. Protože e, se ukazuje, že situace v jednotlivých členských státech se liší. A my samozřejmě nechceme vytvářet žebříčky zemí Eh, za tím účelem, abychom nějaké země zostudili, ale chceme na pomoci hospodářské soutěži. To je důležité pro fungování trhu a my se budeme snažit hospodářskou soutěž všemožnými způsoby podporovat. Eh, hovořím o tom na radě a všude, kam půjdu, budu eh, z této hodnotící zprávy vycházet a budu ji používat jako určitý, určitý dokument, určitý um, soubor údajů, který můžeme použít. Když se podívám na stranu 22 a 29, <clears throat> tak zde najdeme více než 50 číselných údajů a různých srovnání. A třeba číslo 20 nebo údaj 20 ukazuje výši bankovních poplatků v jednotlivých eh, zemích. Vy jste se mě ptal na to, zda tam najdeme určité údaje, které eh, ukazují situaci v konkrétních zemích. Takže zde se třeba hovoří o Řecku. Myslím si, že to je dobré, protože je možné porovnat situaci v jednotlivých zemích a podívat se, kde je nutné trošku zatlačit na zlepšení situace. Takže já se omlouvám, že zrovna tady mi padl zrak na Řecko a ten výsledek není úplně ideální, takže třeba v tom Řecku by se ta situace mohla trochu zlepšit. Měli bychom také usilovat o zprůhlednění systému bankovních poplatků a o zlepšování informovanosti bankovních klientů. Ptal jste se na tom, zda ta situace se nějak změnila po říjnu 2009. Já myslím, že v tom říjnu už jsme téměř končili tu analýzu, takže tam už se to asi nějak neprojevil rozdíl před říjnem a po říjnu. Takže, eh, abych odpověděla na vaši odpověď, najdete v této zprávě i informace, které se týkají konkrétních členských států a můžete se skutečně porovnat jednotlivé země mezi sebou. Já bych si přála, aby ty země mezi sebou soutěžily, v dobrém tedy, aby soutěžily o spotřebitele a aby soutěžily o trhy. Nebylo snadné přesvědčit země, aby nám poskytly údaje, které potřebujeme. Byla to, byla to určitý boj, museli jsme je přesvědčovat a Chtěla bych také poděkovat kolegům, zejména eh, komisařům, kteří přesvědčili eh, například eh, Eurostat, aby s námi spolupracovali. Takže tato zpráva je výsledkem týmové práce. Ještě paní Jojteva. Комисар, благодаря ви, Děkuji. Děkuji. Já Všichni kolegové uznávají důležitost vaší práce pro evropské občany. Je nesmírně důležité, abyste pokračovali v této práci a v těch prioritách i v roce 2009, abyste skutečně věnovali významnou pozornost ochraně spotřebitelů. Vedli jsme zde, vedeme zde rozpravu o energetickém odvětví a Evropský parlament přijal návrhy komise, jejichž cílem je chránit spotřebitele v odvětví energetiky. Zmínila jste se o tom, že to bude jedno z prioritních témat, kterým se budete zabývat. Hovořila jste o možnosti změnit dodavatele elektrické energie nebo energie obecně. A jaké jsou podle vašeho názoru, jakých je 4-5 důvodů, které vedou k tomu, že je tak málo lidí, kteří skutečně mění dodavatele energie? Proč podle vašeho názoru tak málo lidí mění jiní dodavatele energie a jaká budou další opatření, která přijmete v oblasti ochrany spotřebitelů v energetice. Mám na mysli zejména otázky faktur, tedy fakturace, otázky stížností nebo těch eh, institucí, kam je možno ty stížnosti předávat. Děkuji. Mulțumesc, doamna președinte. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Já bych se chtěla zeptat, zda pro nové členské státy, jako je Bulharsko, Rumunsko, máte nějaké specifické statistiky pro jednotlivé země? A potom další otázka. Pokud, když není konkurence, pokud je jenom jedna společnost, která dodává elektři, elektřinu a je hodně stížností, lidé jsou nespokojení, jak můžeme intervenovat, co můžeme dělat, protože na základě mých zkušeností jsou velmi snaží, snažíte se vyvíjet na ně určitý tlak, aby více respektovali spotřebitele. Vím, že když se když prostě existuje takovýto velký dodavatel, tak jsou, to má negativní dopad na tisíce lidí nebo spoustu lidí, kteří využívají tyto služby. A druhý bod, stížnosti. Víme, že národní úřady mají určité harmonogramy, které musí dodržovat, mají programy, mají priority, které jsou jasně stanovené. A Tito lidé pracují 6 nebo 7 hodin denně s jedním telefonem, není tam třeba nějaká linka na přímé volání, není tam nepřetržitá služba pro zákazníky, není přístup na internet a domnívám se, že bychom se měli zabývat také těmito problémy. Měli bychom přispívat, fin, finančně podporovat organizace, aby měli například stálou zákaznickou linku. Děkuji. Děkuji paní komisařko, že jste mezi nás přišla, protože se mi to opravdu zdá nesmírně důležité, abychom mohli eh, se analyzovat situaci v našich jednotlivých zemích a tak, abychom mohli postupovat ještě lépe. Já bych měla dotaz na základě také toho, co říkají mý kolegové, týkající se systému klasifikace identického pro všechny země. Některé země však eh, nedodržovaly buď ten dohled trhu, který umožňuje vlastně zjistit, identifikovat eh, tam, kde není dostatek konkurence a zajišťovat spotřebitelům, aby získávali lepší služby určitě, ale v souč- vzhledem k tomu, že v současné době chybí tento systém klasifikace, přesto, že jsme ukázali prstem na určité <laughs> země, já třeba mohu uvést příklad mé země, Francie, zejména v oblasti mobilních telefonů, kde se hovoří o nedostatečné soutěži v některých regionech, tak ke dnešnímu dni můj v mé oblasti dochází k bezprecedentní situaci protože je tam krize a právě protože to všechno nebylo dostatečně identifikováno a nebylo na to upozorněno v určitém okamžiku. Čili jaké prostředky máme v současné chvíli přestože na Francii bylo poukázáno v mnoha odvětvích. Jaké prostředky tedy máme, abychom vyvíjeli tlak na to, abychom skutečně se více ponořili do této práce a nejen využívali nástroje, a abychom se skutečně snažili najít správné řešení. Já bych se zmínila o třech odvětvích, která vlastně, ve kterých dochází k těmto situacím. Samozřejmě nedostatek konkurence v, u mobilních telefonů, to se netýká pouze telefonu, ale jak řekli mý kolegové, tak to jde od vysokorychlostního internetu až po komunikační služby, například poskytování kvalitních televizních služeb. Také se to týká cen samozřejmě, protože velko distribuce, velkoprodej není kontrolován tak, jak bychom si to přáli a právě nedostatek hospodářské soutěže, protože jsou tam monopoly, tak to neumožňuje tady tu liberalizaci trh, tu soutěž. A třetí odvětví, které je mimořádně důležité v mém regionu, to je doprava na zboží, ceny zboží, kde vlastně skutečně se tlačí ty velkoobchodníci na to, aby se nesmírně snižovaly některé ceny. Jak, jakých nástrojů můžeme využít a co můžeme dělat k, k tomu, abychom zlepšili naše postavení, protože všechny nástroje jsou dobré určitě, ale nemají žádný dopad, řekla bych zásadní dopad na to, co by se mělo udělat v budoucnosti. Takže zde můžeme pouze říci, že skutečně nemáme žádnou schopnost cokoliv dělat vzhledem k těmto věcem dnes. Děkuji. Um, Paní komisařko, Já si myslím, že hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích je velice efektivním nástrojem. Věřím, že nám pomůže vyřešit některé otázky, kterými e, spotřebitelé již dlouho trpí. Ale co se týče ještě toho trhu s energetikou, tak si myslím, že jsme čekali příliš dlouho, že jsme to nechali zajít dost daleko. Myslím si, že už zde bylo více příležitostí v minulosti e, byla zde třeba příprava třetího energetického balíčku, tam se hodně hovořilo o právech spotřebitelů. A je, je to otázka, zda má existovat určitá charta spotřebitelů, nebo zda tedy uplatňovat právní předpisy, ale ukazuje se, že existuje mnoho oblastí, Eh, kde se ta situace měla upravit eh, zákonem a kde jsme tak neučinili. A myslím si, že spotřebitelé viděli, že jsou zde určité možnosti, jak některé problémy napravit, ale viděli, že jsme to neudělali a myslím si, že jsme u nich trochu ztratili důvěru. Já jsem se účastnila jedné konference a na té konferenci jsme zdůrazňovali, že chceme lepší služby a že chceme lepší informovanost spotřebitelů ale to zde, jako ukazatel se to třeba neukázala, eh, ta informovanost lidů, eh, lidí. Já jsem sama navrhla akční plán, který měl 10 bodů a který by řešil mnoho problémů, ale ten plán nezískal podporu. Takže máme určitý kontrolní seznam, ale já si myslím, že ten kontrolní seznam nepostačí a že to nebude stačit ani spotřebitelům. Co se týče hospodářské soutěže, souhlasím, že soutěž je nezbytná pro zlepšení podmínek na trhu, ale myslím si, že trhy jsou již dostatečně otevřené a že e, třeba ve Spojeném království existuje volný trh a otevřený trh. A pokud e, e, budu si chtít stěžovat třeba ohledně energetiky, tak eh, tam jsou určité problémy třeba s vyúčtováním, protože můžu vám třeba uvést příklad, kdy spotřebitel chtěl nějaké vyúčtování a ta firma mu ho poskytla až po mnoha letech a ještě za to musel platit poplatek za to, že mu to vyúčtování nakonec poskytli. To je jenom takový příklad. Eh, myslím si, že těch problémů je hodně a myslím si, že skutečně teď bychom měli něco dělat, protože v minulosti jsme mnoho těch příležitostí eh, nechali stranou a mnoho věcí jsme neřešili, i když ta možnost už tam byla. V některých eh, případech máme určitá očekávání, proběhla různá spotřebitelská šetření, ale musíme mít prostředky, jakými budeme reagovat na výsledky těchto šetření a také na to musí reagovat i e, vnitrostátní regulační orgány. Myslím si, že poslední, co chceme, je to, abychom řekli, dobře, máme, máme určitou hodnotící zprávu, víme o určitých problémech, ale nebudeme to nějak řešit. Ještě uvedu příklad mobilních telefonů. Je zde určitá legislativa, ale mnozí říkají, že situace by byla lepší, kdyby eh, se ta situace nechala na samotných operátorech a na trhu s mobilními telefony, eh, že by to bylo jednodušší, kdyby ten trh si to vlastně vyřešil sám. A obecně tu, eh, ty právní předpisy firmy v tomto odvětví nepodporují, a takových příkladů mám více. Chci zdůraznit, že je nutné přikročit k akci. Ale je také důležité, aby to pochopila samotná odvětví, že je nutné situaci zlepšit. A teprve potom ještě můžeme také uh, zvyšovat povědomí u spotřebitelů. Ještě jedna otázka u Malcolma. Eh, děkuji, říká Malcolm. Chtěl bych se omluvit eh, za to, že jsem tady na začátku nebyl. Účastnil jsem se trialogu který se týkal komunikačního balíčku a ten se trochu týká toho, co zde právě zaznělo. Týká se vlivu vnitrostátních regulačních orgánů. Ukazuje se, že zde mají právě vnitrostátní regulační orgány mnohem větší odpovědnost. A měly by to být právě tyto orgány, které se budou snažit eh, aby byla dodržována práva spotřebitelů. Měly by být zavedené určité standardy, které se týkají třeba vyúčtování, anebo i e, možnosti změnit poskytovatele služby. E, už jste hovořila o tom, že se zajímáte i o oblast telefonních e, poskytovatelů nebo mobilních telefonů. A co se týče energetiky, tak o tom zde probíhá mnoha mnoho debat, ale také si myslím, že bychom měli zapojit do té diskuse samotné poskytovatele energetik nebo energií, protože nejde pouze jim říci, co mají dělat nebo že mají něco změnit. Je nutné je zapojit do celé debaty. A myslím si, že na mnoho těch eh, otázek eh, oni by sami rádi reagovali. Děkuji, takže zaznělo zde mnoho otázek a paní komisařka se k tomu asi ráda vyjádří. Děkuji. Začnu otázkou paní Jotovi. Budu odpovídat anglicky. Aby to bylo kratší. Ale samozřejmě určitě si pak můžeme ještě v kuloárech popovídat bulharsky. Jaké jsou hlavní důvody, proč lidé nemění poskytovatele služby? To byla vaše otázka. Eh, většinou je to, většinou to jsou náklady, které jsou se změnou poskytovatele spokojené, za prvé. Za druhé, spotřebitelé nerozumějí rozdílům mezi poskytovatelům a nedokážou je porovnat mezi sebou. A třetím důvodem je to, že spotřebitelé se domnívají, že ta změna poskytovatele bude obtížná. Výsledkem je, že eh, spotřebitelé eh, nejsou ochotni změnit poskytovatele služby. My se snažíme zvyšovat jejich povědomí, snažíme se informovat o tom, jak mohou porovnat služby jednotlivých poskytovatelů a budeme se to snažit ještě zlepšovat. Například, co se týče vyúčtování, budeme usilovat o to, aby vyúčtování nebo ty faktury byly e, čitelnější pro spotřebitele, protože spotřebitel musí rozumět tomu, Eh, za co mu eh, ta firma účtuje poplatky. Týká se to zejména poskytovatelů energií. Příští týden budu mít schůzku se zástupci energetického odvětví a budu se snažit, aby eh, proběhla osvětová kampaň. Eh, už jsem se o to snažila, ale nějak to nevyšlo, takže budu, budu se snažit ještě jednou, budu se snažit ještě na druhý pokus, aby byly viditelné určité výsledky. A co se týče ještě dalšího úsilí, tak budeme se snažit připravit eh, právní předpisy, které by měly podporovat zvyšování povědomí a osvětu u všech spotřebitelů co se týče stížností spotřebitelů, o tom už jsem hovořila. Ty stížnosti budou eh, harmonizované na základě dobrovolnosti, to chci zdůraznit. Doufám, že Bulharsko se tohoto systému hm, také zúčastní, abychom věděli, jak si stojíme. Paní Luté se ptala, na situaci spotřebitelů v jednotlivých zemích, ale to zde nehodnotíme. Zde se díváme spíše na trhy jednotlivých zemí než na země. Proto zde nebude kapitola Rumunsko, ale bude tam třeba kapitola e, poplatky v bankovnictví a tam už to pak bude rozdělené na jednotlivé země. Bulharsko, Rumunsko a tak dále. Pokud v nějaké zemi existuje pouze jeden poskytovatel, třeba elektřiny, a spotřebitelé nemají možnost změnit tohoto poskytovatele, tak to znamená, že váš vnitrostátní regulační orgán by měl být třikrát tak obezřetnější, aby sledoval, zda tento provozovatel dodržuje všechny předpisy a podmínky. A měli bychom e, také e, se zabývat tím, zda vnitrostátní regulační orgány dobře kontrolují, zda e, tyto firmy, které mají třeba monopolní postavení, zda dobře pracují, tedy dodržují podmínky. Mohou jim k tomu pomáhat různé, různá združení na obranu spotřebitelů. A Mm, je nutné sledovat, jakým způsobem třeba tento provozovatel stanovuje ceny nebo jakým způsobem eh, řeší stížnosti. Toto je důležité, zejména na trhu, eh, kde panují v určitém odvětví monopoly. Pak se zazněla otázka, jak se vyrovnat eh, s monopoly třeba v odvětví mobilních telefonů a jak to bude na trzích, kde neexistuje dostatečná hospodářská soutěž. Hospodářská soutěž je skutečně klíčová a je to také jedna eh, z našich priorit eh, v Evropské unii. Snažíme se, abychom podporovali hospodářskou soutěž a já ze své pozice mohu pouze říci, že budeme hospodářskou soutěž podporovat, ale spíše by to měly dělat jednotlivé členské státy, podporovat hospodářskou soutěž eh, ve svých zemích protože my těžko můžeme vyslat eh, z evropské úrovně někoho, nějakého odborníka do jednotlivé země, aby tam podporoval hospodářskou soutěž. To je na těch samotných zemích. Samozřejmě, že pokud eh, z nějaké země pochází třeba nebezpečná potravina nebo nějaká nebezpečná chemická látka, tak tam máme právo zasáhnout eh, z úrovně EU, ale jinak ne, jinak je to na jednotlivých členských státech. Máme zde různá združení na ochranu spotřebitelů, máme zde také různá spotřebitelská fora, ale to nejsou výkonné orgány, to jsou orgány, kde můžeme zjišťovat různé informace, kde si můžeme vyměňovat zkušenosti, ale tato fora nemají žádnou výkonnou moc. Tato hodnotící zpráva je dobrá v tom, že že můžeme měřit to, zda se na stížnosti spotřebitelů nějakým způsobem reaguje. Protože pokud si někdo stěžuje a na tu stížnost nikdo nereaguje a ta situace se nezmění, tak je to velice špatné. Můžeme eh, také na základě toho třeba odstartovat eh, proces eh, toho, že země porušuje smlouvu. Ale je tady otázka, zda máme sankcionovat zemi, a nebo zda se spíše snažit o to, aby byli e, spotřebitelé této zemi spokojení. Je to rozhodně složitá otázka a já se budu snažit ze všech sil, abych se s tímto tématem vypořádala, ale musíme spoléhat přece jenom na samotné země. A pokud eh, se týká ještě mé osoby, tak já se budu soustředit na zemi, kterou znám nejlépe, tedy Bulharsko, a sama se budu velice soustředit na trh a spotřebitelské problémy mé země. Pak zde ještě zazněla opět otázka, jak budeme dále postupovat. Jak jsem říkala, na podzim uspořádáme slyšení, které se bude týkat energetiky. Chtěli bychom pozvat regulační orgány, regulátory. Doufáme, že naše pozvání přijmou. A samozřejmě budeme také muset zlepšit eh, vymáhání práv v Evropě. Co se týče roamingu, tak to byl eh, takový jenom, taková jenom jedna z vlaštovek. Nebyl to rozhodně eh, zcela běžný případ. Pokud chceme dosáhnout eh, spravedlivého trhu, musíme ještě hodně pracovat. Navrhuji, abychom uspořádali slyšení a pak se budeme snažit aby se zlepšilo eh, aby se zlepšilo provádění spotřebitelských práv v jednotlivých zemích. Ještě chci reagovat na pana Malcolma Harbra. Co se týče mobilních služeb, tak se velice často objevují stížnosti v tom, nebo stížnosti na to, jak eh, ty mobilní společnosti vyřizují um, ty žádosti o Eh, změnu poskytovatele služeb. Jsou zde rozdíly eh, v tom, zda se jedná o pevné linky nebo o mobilní, nebo o mobilní linky. Ale je to ještě poměrně obtížné hodnotit. Ale zatím se ukazuje, že ty výsledky jsou poměrně dobré. Já chci ještě říci, že zde máme směrnici, která se týká spotřebitelských práv a měli bychom eh, být konzistentní s touto směrnicí. Já se ještě stručně vrátím k jednáním, která se snažila o zrychlení těchto procesů, protože ta změna poskytovatele služeb by měla být eh, co nejrychlejší. Doufám, že eh, pokud máme určité dobré zkušenosti třeba z toho odvětví telekomunikací, takže ty dobré zkušenosti můžeme přenést eh, i do odvětví energetiky. No a já ještě chci upozornit na otázku vyúčtování. Velice často eh, je špatné to, že způsob, jakým bude firma fakturovat nebo vyúčtovávat služby, eh, záleží na té samotné firmě, a záleží to na tom, zda ta firma samotná je ochotná nějakým způsobem třeba zlepšit způsob fakturace. Celkově jsem ráda, že jsme o těchto tématech hovořili a myslím, že můžete vždycky počítat s naší podporou. Určitě se také zamyslíme nad způsoby, jak eh, tuto situaci zlepšit a jak vám pomoci ve vašem úsilí chci poděkovat vám i vašim kolegům z Evropské komise, protože eh, na této zprávě se podílel i komisař pro energetiku, takže toto není vlastně jeho, eh, zcela jeho obor, ale ukazuje se, že zde je nutné, aby jednotliví komisaři spolupracovali. Paní komisařko, děkujeme vám za návštěvu a těšíme se, až nás opět navštívíte. Okay, colleagues, if I can... Takže, vážení kolegové, dovolím si vás upozornit, že máme další bod na pořadu jednání. Máme tady pana Kamala, který je zpravodajem, navrhovatelem a podíváme se na pozměňovací eh, návrhy týkající se mobilní telefonní sítě a nejprve má slovo navrhovatel a potom e, všichni ostatní. Pan Kamal. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Bohužel jsem nemohl proskoumat všechny pozměňovací návrhy, nebyly ve všech eh, jazycích, bylo tady, tady určité spoždění v překladech a to platí i pro ostatní kolegy, takže v každém případě pozměňovací návrhy mě nepřekvapily, protože vlastně jenom odrážejí diskuzi, kterou jsme vedli v našem výboru a také v e, výboru hospodářském. A když jsme se e, obchodním tedy, zabývajícím se obchodem, když jsme se podívali na komise eh, buď jde příliš daleko, že chce příliš regulovat, aby to bylo v tom sovětském stylu, anebo že nejde vůbec dost daleko a že se snaží vyhnout regulaci, aby eh, tam nebyly příliš vysoké zisky. To jsou tedy dva různé diskurzy, které se odrážejí v pozměňovacích návrzích. Já jsem se pokusil pracovat s příslušným výborem ITRE, se spravodajem a s, se stínovým spravodajem, kteří jsou připraveni nám naslouchat. My bychom měli být vlastně ti, kdo nejvíce opod, podporují ochranu spotřebitelů a proto jsem se soustředil na aspekty ochranu spotřebitelů a transparentnost. Vím, že výbor ITRE by e, ráda stál v čele, výbor ITRE by rád stál v čele e, Eh, všech otázek týkajících se prodeje eh, ve velkoobchodech i v maloobchodech. A oba výbory ostatně mohou předložit pozměňovací návrhy, ale já jsem se soustředil především na otázku transparentnosti. Co se týče informací, které dostávají spotřebitelé, tak tyto informace nejsou v současné době dostatečné. A myslím si, že spotřebitelé by měli mít těch informací k dispozici více, zejména pokud se jedná o přeshraniční obchod. E, měli by mít dostatek informací o službách a také o cenách. E, někteří operátoři říkají, že jejich ceny jsou e, k dispozici na webové stránce nebo že to je ve smlouvě, ale já si myslím, že to nestačí, protože spotřebitel by měl mít ty informace o cenách k dispozici kdykoliv bude chtít a Ehm, ty informace by měly být eh, dostupnější. Také to souvisí s tím, eh, zda, eh, nebo aby mohli spotřebitelé lépe přemýšlet o tom, že třeba změní poskytovatele. Někdy také se objevují argumenty, že by byl ten spotřebitel přehlcen informacemi, ale já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že je lepší více informací než méně. A co se týče cen, tak to odráží debatu, o které jsme, která zde zazněla. Ceny obecně, nebo v té debatě se říká, že ty ceny jsou obecně vysoké, měly by být sníženy. A mm, to je tedy z mé strany všechno, to je stručné shrnutí té zprávy. Děkuji. Děkuji. Jsem ráda, že zpravodaj se soustředil na oblasti, které jsme možná trochu zanedbali v minulosti. A také doufám, že si nebudeme muset vybírat mezi komunistickým nebo socialistickým systémem a mezi nějakým e, přísně kapitalistickým systémem. Já doufám, že najdeme nějaký rozumný kompromis. Nyní si prosím vyslechněme stínového zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Zpravodaj již dobře popsal ty nejvýznamnější body a já, souhla, já s ním v podstatě souhlasím, když říká, že vzhledem k problémům s překladem jsme bohužel nemohli diskutovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a dohloubky si je prostudovat. Já spíše patřím k těm, kteří se domnívají, že návrh komise je dobrý základ pro další diskusy. A samozřejmě také se domnívám, že je příliš málo striktní u některých bodů týkajících se ochrany spotřebitelů. Ty je potřeba ještě posílit. To jsem ostatně chtěl právě učinit v těch pozměňovacích návrzích, které jsem podal. Myslím si, že se musíme snažit hledat maximální přidanou hodnotu pro spotřebitele. Jsem stále více přesvědčen o tom, že po prvním přečtení pozměňovacích návrhů zjistíme, že existuje mnoho možností na to, abychom se shodli. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní předsedkyně, já budu hovořit dánsky. Doufám, že nebudu znít příliš jako komunistka. Já spíše zde hovořím jako zastánce liberálního trhu. Budu hovořit dánsky. Excuse me, já, já Ano. Ano. My jsme již o tom jednali a řeknu jednou provždy, že v této oblasti jsem liberálem. Nepřeji si regulaci pro nic za nic. A máme trh, který nefunguje, pane Kamale. Vy jste hovořil o tom, čemu říkáme efekt vodní postelem. Jde o snížení poplatku za roaming a e, také za SMSky, textové zprávy a pokud jde o rizika. v roamingu není konkurence, zatímco pro zbytek konkurence existuje, kde trh tedy věci může regulovat takže si člověk může vybrat mezi jednotlivými eh, provozovateli eh, sítí eh, pro mobilní telefonické spojení. Takže ten trh, roamingový trh, když začneme tedy, může být otevřený, když začneme na národní úrovni, s otevřením trhu e, roamingu to by bylo ve prospěch spotřebitelů a nikoli ve prospěch poskytovatelů služeb. Value prices. To je mechanismus tržního stanovování cen, pakliže je tady svoboda volby. Já mám pozměňovací návrh. Domnívám se, že je zcela zásadní, aby komise sledovala velice pečlivě realizaci těchto výsledků. Naši kolegové mluvili o doložce Sunset. Je to správná formulace v případě takovéto doložky? Já nevím, nebo nejsem si tím zatím jista. Bude-li předložen správný návrh, jsem připravena jej prostudovat. Cenové stropy, price caps, které určuje komise, tak tady se to dá ještě vylepšit. A teď byl šok. Ten eh, šok, který máme, když dostaneme faktoru za vyuč, vyučtování tedy těchto služeb. Ehm, ehm, mělo by tam, měl by tam být výpočet, aby spotřebitel dokázal pochopit, jaké položky se na jeho faktuře nacházejí, na jeho vyučtování. Ehm, komise navrhuje cut off limits, já s tím nesouhlasím. Tady potřebujeme nějaké řešení, musí tady dojít ke spolupráci mezi provozovatelem a spotřebitelem který si potom zvolí, jestli bude pokračovat se stejným provozovatelem či nikoli. To jsou moje komentáře k mým pozměňovacím návrhům a myslím si, že můžeme nalézt střední cestu. Já se tak trochu uh, obávám, protože i v mé vlastní skupině uh, máme mm, co, co člen, to jiný názor. Dokonce i více názorů než členů. Možná, že jsme příliš liberální, ale doufám, že se navzájem nějakým způsobem sjednotíme, než dojde k hlasování. Protože společně liberálové můžeme věci lépe ovlivnit. Paní Rule. Na rozdíl od liberálů, my jsme nepředložili pozměňovací návrhy, protože jsme spokojeni s návrhem komise do určité míry. Neznamená to, že bychom podporovali zpravodaje, ale doplnění ze strany pana Kamale pod požadující větší transparentnost, to jsou samozřejmě vynikající věci, zejména pokud jde o ty voice over a máme ještě určité v, Němec, v Německu máme ještě problémy s těmito poskytovateli, takže si myslím, že je dobré jít tímto směrem a že se nám podaří dosáhnout dobrého kompromisu, že si můžeme vybrat ze všech pozměňovacích návrhů. A děkuji, paní předsedkyně. Chtěla... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla hovořit o několika otázkách spojených s roamingem. Domnívám se, že zpravodaj zná stejně tak dobře tyto otázky jako já. Evropské. Nesouhlasím s návrhem, který předkládá pan poslanec, to znamená zrušit či zamítnout návrh komise. Já si myslím, že ve všeobecné etapě to nestačí. A eh, Ráda bych na to viděla hospodářskou soutěž, prostě konkurenci, která by přišla eh, s konkurenční cenou. Zatím tomu tak není. A domnívám se, že tady bychom si měli stanovit eh, jisté cenové limity vyplývající z poklesu cen, ale co je velice důležité a týká se to tedy limitů cen předkružených komisí, stále je to příliš vysoké a myslím si, že máme dostatečný prostor na další snižování cen, například za textové zprávy 11 centů až 9 centů, tento limit, který předkládá komise a to je limit a potom 4 až 2 centy, to navrhla komise také, tak si myslím, že tyto cenové relace by měly být ještě sníženy. To nejsou velkoobchodní ceny. Měli bychom bojovat za přehlednost v vyučtování za služby, které dostávají spotřebitelé. Domnívám se, že za eh, posílání dat by se také ještě o tom mělo jednat. Je tady vysoký rozdíl mezi velkou obchodní a koncovou cenou. Pan Schmidt. Děkuji za slovo. Chci říci, že my spíše souhlasíme, ale mám ještě několik otázek, zejména na Evropskou komisi. Domnívám se, že, jak řekl zpravodaj, jsme tady trochu na tenkém ledě. A z takové širší perspektivy by mě zajímalo, jakým způsobem o tom komise diskutuje a co chystá do budoucna ohledně vysokých cen? Myslím, že, nebo doufám, že komise se snaží chránit spotřebitele touto politikou. Komise jedná v souladu se smlouvou, nebo komise by, pokud by se komise měla řídit smlouvou a koreňskými kritérii, tak by měla chránit trh, měla by chránit fungování volného trhu. Já vás nechci nějak napadat, ale zajímalo by mě, jak je toto v souladu. Protože po roamingových poplatcích se může, můžete přijít s nějakým dalším výrobkem a řeknete, ten výrobek je příliš drahý, snížíme ceny. My jako politici můžeme jednat poměrně bez zubě a můžeme něco proklamovat a pak už eh, to můžeme zase nechat zapadnout. Ale Evropská komise má skutečně povinnost jednat na určitém právním základě. Nemůže pouze říci, je zde určitý problém, tak eh, vydáme směrnici a budeme vás chránit já si myslím, že ten argument, že ta cena je vysoká, není dobrý, že to není ospravedlnitelné. Proto mě skutečně zajímá, na jakém základě, na jakém principu eh, k tomuto opatření přistupujete. Mm, tady slyším, někdo na mě něco pokřikuje, ale je to argument, který mě příliš nezaujal. Takže chci ještě říct si, že i když jste liberál, tak můžete mít na nějakou věc více názorů. Děkuji. Ano, já eh, sama eh, jsem ráda, že máte na každou věc více názorů nebo více myšlenek. A já nevím, co přesně paní komisařka řekla, ale výbor pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele má chránit jak spotřebitele, tak i ten vnitřní trh. Mělo by to být v souladu. Spotřebitel by neměl být nějakým způsobem diskriminován, ale zároveň bychom neměli ani e, pokřivovat nebo narušovat hospodářskou soutěž. Já si myslím, že to není v nesouladu. Dáme ještě slovo panu Harbrovi a pak e, budou následovat další reakce. Děkuji za slovo. Chtěl bych upozornit kolegy na takový klíčový bod. Tento výbor eh, se již shodl na určitých spotřebitelských právech a myslím si, že bychom z toho měli vycházet. Snažíme se zajistit, aby spotřebitelé dokázali eh, chápat informace o službách a o zbožích, aby ty informace byly transparentní. A co se týče těch služeb, tak se to týká nejenom telefonování, ale i různých datových služeb, nebo služeb jako je Skype, nebo Voice, různé další hlasové služby. V budoucnu zřejmě roaming ještě bude expandovat. A je jasné, že provozovatele zajímá, nebo eh, spotř- eh, provozovatelé chtějí, aby se jim vynaložené investice vrátily. A je nutné brát v úvahu investice, které měly provozovatele se zaváděním různých nových technologií, včetně těch hlasových a datových služeb. Také vím, že mnoho kolegů souhlasí e, s tím, aby e, ten poskytovatel upozornil klienta, že třeba už e, jeho účet přesáhl určitou výši, souvisí to tedy s tím způsobem, aby se zabránilo tomu šoku z vyučtování. A ještě chci říci, že se zde objevují různé alternativní ceny Některé jsou vyšší, některé jsou nižší. Týká se to třeba těch krátkých textových zpráv. A když jste hovoříme o cenových stropech, tak já bych k tomu byl poměrně opatrný, protože eh, je zde veliká široká paleta těch poskytovaných nebo nabízených produktů a služeb. Je to možné poskytovat i přeshraničně. A myslím si, že by bylo poměrně obtížné, aby parlament nebo komise nebo rada eh, činila nějaké mm, rozhodnutí, která ovlivní fungování tohoto odvětví. A skutečně si nejsem jistý, zda stanovování cenových stropů je tou správnou cestou. Děkuji. Myslím, že ještě požádáme Evropskou komisi, aby se k tomu vyjádřila, zejména co se týče té otázky nebo e, toho argumentu, že zasahujeme do fungování trhu. Také je zde otázka, zda, zda máme jiné alternativy, zda se třeba trh může e, regulovat sám seberegulací. regulací. Chcete se k tomu vyjádřit, komise? Děkuji, paní předsedkyně. Už na, posledním, eh, už na poslední schůzi tohoto výboru jsem říkala, že komise považuje tento, toto nařízení, které se týká roamingových cen, eh, za velkou výjimku. A ve všech dokumentech i v hodnocení eh, dopadů jsme se snažili naprosto jasně zdůraznit, že se jedná pouze o výjimku a že se to bude aplikovat pouze za určitých okolností. Chci vám připomenout eh, přijímání prvního nařízení o roamingových službách. Chci vám připomenout, proč jsme se rozhodli do trhu zasáhnout. Existoval zde právní rámec a systém analýz trhu. E, zde snažili jsme se zjistit, zda dobře funguje hospodářská soutěž a zda dobře fungují mm, regulátoři. Tohoto, této analýzy se zúčastnili nejvýznamnější regulátoři jednotlivých členských zemí. Hovořili o situaci a všichni se shodli na tom, že je nutné obrátit se na komisi, protože se ukázalo, nebo oni sami přiznali, že oni jako vnitrostátní regulátoři nejsou z to eh, tu situaci ve svém členském státě zvládnout. A proto tito vnitrostátní regulátoři požádali komisi, aby zasáhla a aby situaci regulovala. Proto je právním základem tohoto eh, nařízení kontext volného trhu nebo kontext vnitřního trhu. Snažíme se ochránit spotřebitele, zároveň eh, se snahou o zlepšení vnitřního trhu. Proto navrhujeme tuto výjimku a také analyzujeme v posouzení dopadů, proč to na tomto trhu zatím e, nefunguje zcela dokonale. Také jsme se rozhodli, že chceme regulovat i oblast datových služeb. Mnoho z vás řeklo, že to je oblastí, která velice výrazně narůstá. A my si myslíme, že regulace na té úrovni velkoobchodu bude dostatečná. Zatím vidíme, že na trhu nejsou ceny pro maloobchody tak vysoké. Na té velkoobchodní úrovni eh, považujeme za správné zasáhnout, protože tím eh, zlepšíme i podmínky pro ty menší provozovatele a umožňujeme jim, aby <clears throat> byli konkurenceschopnější na trhu. Eh, tento návrh byl konzultován se všemi vnitrostátními regulátory, se všemi členskými státy a domníváme se, že tento přístup je rozumný a um, že je přiměřený. Co se týče transparentnosti, tak jsme chtěli prosadit tedy ty takzvané cut-off limity, ale také jsme chtěli, aby provozovatelé měli možnost nabízet jiná alternativní řešení. Provozovatel může nabídnout eh, různou výši toho limitu, eh, to, to je ten limit. Eh, během, pokud tedy spotřebitel dosáhne toho limitu, tak eh, mobilní operátor ho upozorní, že už překročil určitou výši účtu a je to tedy opět, aby eh, nedocházelo k tomu takzvanému šoku z vyúčtování. Také si myslím, že jsme hovořili o nutnosti transparentnosti a domníváme se, že to, co jsme navrhli, vychází e, z údajů, které nám poskytlo samo telekomunikační odvětví. Chci zdůraznit, že se neorientujeme na náklady. Chceme také, aby toto druhé nařízení bylo v souladu s tím prvním nařízením. A paní předsedkyně, ještě chci říci, že jsme také dali příležitost operátorům, aby se k tomu vyjádřili. Paní komisařka Redingová veřejně operátory oslovila a řekla jim, pokud vy sami nepřijdete žádným řešením, tak budeme muset zasáhnout my. Ale tito eh, provozovatelé, ti operátoři eh, nařízení eh, nebo žádnou, žádné řešení nepřinesli. Co se týče hl- cen hlasového roamingu, tak ty ceny jsou pod stropem. A co se týče e, těch dalších cen, tak je zejména zde problém s těmi malými provozovateli. A tím jsem zdůvodnila <clears throat> naši práci. Děkuji a nyní ještě poprosíme zpravodaj, aby se k tomu vyjádřil. Chtěla bych poděkovat všem za jejich příspěvky v této diskusi. Já bych rád reagoval na několik myšlenek. Paní Jurgensen říká, že na trhu roamingu neexistuje konkurence, ale já si nejsem jistý, protože i když by na tom trhu nebyl jiný operátor než jiný, tak jsou stejné technologie. Například lidé používají spíše eh, Wi-Fi než datové služby mobilní telefonie. A objevují se tedy další technologie a měli bychom brát při současné regulaci v úvahu to, jak se bude ten trh vyvíjet v budoucnu. Tak eh, se nejsem jistý, eh, jak zase porozuměl vašemu argumentu, že něco má být tedy, eh, že zda ta cena má být založena na hodnotě nebo na situaci na trhu. Pokud se podíváme třeba na situaci, jak je to u telefonních přístrojů, tak každá země si stanovuje vlastní politiku, jak, nebo v každé zemi jsou různé ceny jednotlivých eh, telefonních přístrojů. A v některé zemi jsou ty přístroje velice levné a v jiných jsou eh, velice drahé. Co se týče ještě té doložky o skončení platnosti, tak eh, to je tam zohledněno. A ještě jste hovořila o tom šoku z vyučtování, tak tam určitě se snažíme o to, abych těmto šokům nedocházelo a aby způsob fakturace byl transparentní. Chci ještě zdůraznit, že spotřebitel by měl mít dostatek informací v jakékoliv fázi eh, svého působení na tom trhu, to znamená, když má zájem o nový produkt, když chce změnit poskytovatele, když chce opustit ten produkt a tak dále. V každé fázi by měl mít dostatek informací. A ještě chci sdělit, že mobilní operátoři často nabízejí nové produkty a nové služby, ale velice často se ty nové produkty a nové služby eh, nabízejí dříve, než eh, je k tomu ještě vypracován eh, správný nebo dobrý způsob vyúčtování nebo dobrý způsob účtování. Myslím si, že co se týče těch eh, stropů, tak eh, to bude, zapo- to bude ještě vyžadovat dostatek času, ale měli bychom s tím začít co nejdříve a měli bychom spotřebitelům o tom dát co nejvíce informací. Můj kolega Honzlik hovořil o hospodářské soutěži a je zde argument, zda regulace povede k, k větší hospodářské soutěži. Malí provozovatele a malí operátoři se bojí té situace, bojí se toho, že nebudou schopni konkurovat. Bojí se toho, jaký bude mít e, tento nový právní předpis dopad na jejich příjmy a na to, zda budou moci e, pokračovat v podnikání. E, hovořil jsem s jedním operátorem a on mi říkal, že nyní investují spíše mimo EU, protože neví, jak to bude v Evropské unii. Jiný operátor mi zase řekl, že e, pro ně je asi jednodušší e, omezit roamingové služby. Myslím, že je to tak, jak to říkal Malcolm Harper. Ty ceny, které se zde navrhují, by neměly být stanovovány jen tak náhodně. Ještě chci poděkovat dalšímu kolegovi Šrebrovi za jeho vyjádření velice často se stává, že lidé říkají, musíme chránit eh, občany, musíme chránit spotřebitele, ale za těmito slovy se často potom skrývá omezení práv nebo omezení volnosti a svobodného trhu. Takže s tím bych byl velice opatrný. Pane Malcolme, souhlasím ještě s vámi ohledně těch cen. A ještě se obracím na kolegyni z Evropské komise. Vím, že říkáte, že se jedná o dočasné opatření, o výjimečné opatření, ale já chci říci, že ve Spojeném království se také často hovořilo, že třeba určitá daň je pouze e, na určitou dobu a nakonec tedy ji platíme dodnes. Děkuji. Well, agreement all round, I think, therefore. Huh? <laughs> <laughs> Consensus all round. So. No, myslím, že se na tom, že s vámi celkově souhlasíme. Kolega mi právě připomněl, že lhuta pro, pozměňování návr- pro předložení pozměňovacích návrhů je 2. března, takže máte ještě dostatek času o tom, abyste se zamysleli nad těmito pozměňovacími návrhy a e, doufám, že hlasování tedy dopadne dobře. Děkuji vám za pozornost, děkuji panu Svedu Kamalovi a nyní se podíváme na druhý bod našeho odpoledního programu. E, je to, zpravodajem je Toan Manderes a budeme hovořit o ochraně spotřebitelů, zejména nezletilých, s ohledem na používání videoher. Spravodajem je tedy Toan Mendres eh, bylo předloženo 14 pozměňovacích návrhů, není to tak velké množství, takže doufám, že v rámci výboru eh, nalezneme schodu. A nyní požádám nejprve zpravodaje, aby eh, o tom pohovořil. Takže pan Manders. Děkuji. Paní předsedající, budu hovořit velice stručně, protože se 14 pozměňovacími návrhy to vypadá, že došlo v parlamentu k širokému konsensu, především s ohledem na používání videoher. Je zde konsensus v tom slova smyslu, že videohry mají pozitivní vliv na naši společnost. Samozřejmě jsou zde určité hrozby, ale to platí pro všechny výrobky, záleží všechno na vás, jak je používáte. Také jsme se dozvěděli, že PEGI funguje dobře. Je to jasný eh, systém pro stanovení kritérií pro hráče online, ale dá se ještě vylepšit. Domníváme se, že PEGI může rovněž informovat eh, pedagogy a rodiče protože lidi starší, jako já například, nemáme příliš rádi ty novinky, které se objevují na trhu, protože je neznáme a potřebujeme si na to nejprve zvyknout a to není jednoduché. Ale moje děti si, ty hrají videohry, já nikoliv. Problém je, že členské státy mají různé systémy pro klasifikování videoher bylo by lepší mít stejný systém pro celou Evropskou unii. Přečetl jsem si stanovisko našich, našich kolegů z kulturního výboru a z výboru Libe. E, podporuji valnou většinu jejich návrhů. A jsou tady alespoň dva pozměňovací návrhy, kde jsem se pokusil dospět ke kompromisu. ale rád bych řekl, že globálně spolu souhlasíme. Rád bych poděkoval svým kolegům za spolupráci a návrhy. A rád bych poděkoval i sekretariátu komise. Myslím si, že budeme moci hlasovat o tomto textu, který zlepšuje eh, vztah k videohrám online v budoucnu. A že to bude určitá podpora pro vzdělávání. Děkuji, pan Angelakis. Děkuji, paní předsedkyně. Já také budu stručný. Tyto videohory jsou velice populární u určitých věkových skupin v Evropě a je nes, velice rozsáhlý trh, více než 7 miliard. Tyto videohry jsou užitečné, pomáhají mladým lidem vytvářet si úsudky, ale také v sobě skrývají určitá nebezpečí. Proto se snažíme zabývat se touto situací. Myslím si, že náš zpravodaj odvedl vynikající práci, dobře popsal ty problémy, nebezpečí, která se v tom skrývají a domnívám se, že tato zpráva je skutečným příspěvkem a že bude stimulovat k regulaci fungování videoher. Předložil jsem několik pozměňovacích návrhů, většina jich souvisí s rozvojem systému PEGI, PEGI Online. Jde o větší informovanost rodičů nebo lidí, kteří se starají o děti, tak aby věděli, čím se jejich děti zabývají, co hrají, jaké videohry tedy. Je potřeba přijmout vhodná opatření jednotlivými členskými státy, protože v některých členských státech se mohou tyto hry hrát v internetových kavárnách například a je tedy potřeba se rozhodnout, jaké hry by měly být k dispozici, po jakou dobu, jaké jsou obsahy těchto her a potom členské státy také by měly už, užeji spolupracovat, aby zvýšili ochranu mladistvých. To je další pozměňovací návrh. Takže zdůrazňuji, videohory jsou užitečné, třeba i v lékařství se využívají, ale skrývají v sobě nebezpečí a my, kteří jsme rodiči, tak musíme být opatrní, musíme skutečně dávat pozor. Děkuji. Uh, děkuji, hlásí se ještě někdo o slovo? Myslím si, že většina si souhlasí s přístupem, který zpravodaj zaujal. Takže požádejme Evropskou komisi o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci pouze říci, že postoj který zaujal Evropský parlament v této otázce, je do valné většiny ve shodě s, na, s tím postojem Evropské komise. Snažíme se jednat v zájmu rodičů, dětí, které hrají tyto hry. To je vše, co chci říct. Děkuji. Tak dobře. Vypadá to, že se nikdo nehlásí o slovo, takže možná ještě se můžeme zeptat výboru Kult a výboru Libe. Pokud ne, tak eh, myslím, že můžu říct panu zpravodaji, že to vypadá, že to hlasování proběhne dobře, protože zde není někdo, kdo by nesouhlasil. Pane Mandrsi, chcete se k tomu vyjádřit? Ano, souhlasím s tím, že bychom o tom měli hlasovat. A eh, já doufám, že se celkově zlepší situace této oblasti a že rodiče budou spokojení s tím, že bude existovat e, ten systém PEGI a že také se nám možná podaří zavést to červené tlačítko, kterým bude možné ovládat přístup určitým hrám. A doufám, že e, se, ta, že se to pak bude ještě dále vyvíjet. Ukazuje se, že s tím systémem PEGI, pokud se třeba ukáže, že nějaká hra bude klasifikovaná a pak v praxi se to ukáže, že to je trochu jinak, tak to ještě bude možné nějakým způsobem změnit. Děkuji. Chcete se k tomu ještě vyjádřit, Evropská komise? Ne, děkuji. Dobře. Tak, eh, že se ukazuje, že zde není žádná neschoda a celkově se shodneme na tom, že je dobré, abychom harmonizovali stávající kritéria a stávající způsoby, jak chránit nezletilé před škodlivým obsahem videoher. Děkuji vám za pozornost, uvidíme se zítra. E, na zítra nás čeká poměrně dost pozměňovacích návrhů a doufám, že, nebo myslím, že bude lepší, pokud budete mít zítra všichni s sebou kartu, abychom ulehčili postup hlasování. A také ještě požádáme sekretariát, abyste všichni dostali podklady do svých e-mailů. Děkuji vám za pozornost a můžeme dnešní schůzku uzavřít. Zítra se těším na shledanou. E, budeme hlasovat, budeme také ještě hovořit o některých důležitých tématech.